Allora, iniziamo la riunione della Začneme se schůzí výboru, ústavně právního výboru, jako obvykle. Oznamuji, že naše schůze je vysílána přímo přes internet Čeká nás hlasování a to máme dva body. První se týká návrhu nařízení Evropského parlamentu a rady, kterým se pozměňuje nařízení 966 roku 2012 o financování politických stran. A můžeme začít s hlasováním a budeme hlasovat především, jako první bude návrh, pozměňovací návrh 12. Kdo je pro, ať zvedne ruku. Proti, zdržel se, odsouhlasen. Následující návrh číslo 13 byl stažen, a to, že, takže nebudeme o něm hlasovat a můžeme tedy přejít nyní k hlasování o návrhu 14 Scholz, což je ústní pozměňovací návrh, návrh 14, kdo je pro? Proti? zdržel se, odsouhlasen. A teď nás čeká kompromisní pozměňovací návrh A. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Odsouhlasen. A tudíž můžeme rychle pokračovat a přejít návrhu 2, poněvadž 1, 15, 16 již jsou v kompromisu, takže návrh 2, kdo je pro, ať zvedne ruku, kdo je proti, kdo se zdržel, odsouhlasen. Návrh 3, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 4, kdo je pro, proti, zdržel se, odsouhlasen. Návrh 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen návrh 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Od, zamítnut. Návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 18 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 19 pro, proti, zdržel se odsouhlasen, 20 pro, proti, zdržel se zamítnut. Hmm, takže teď návrh 21. 21 a 22 mm, stejný. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 7 pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. 8. Eh, oddělené hlasování nejprve o větě, bez toho aniž by byl dotčen článek 22.7 nařízení a potom zbytek. Takže kdo je pro? První část, zvedněte ruku, kdo je proti, kdo se zdržel odsouhlasena. A nyní hlasujeme o zbytku věty, kdo je pro, proti, zdržel se odsouhlasen. Návrh 24 již byl pokryt předchozím hlasováním, takže 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. 26, Scholz pro? Proti? Zdržel se odsouhlasen. A nyní máme návrh. A Návrh 9. 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Odsouhlasen. Návrh 10. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. A návrh 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnut. A můžeme nyní hlasovat o celém návrhu. A musíme to spočítat, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Takže 15 pro, 5 proti, nikdo se nezdržel, takže návrh byl schválen a blahopřejeme kolegovi Gererovi. Další hlasování se týká otázkou, kde jsem já zpravodajem a v podstatě tady eh, jde o to, eh, že rozvojový výbor eh, požádal náš výbor, abychom vyložili nařízení, aby bylo jasné, zda obecná pravidla mm, podle Eh, nařízení, které se týkají hlasování a pořadí, o, o, ve kterém se hlasuje o pozměňovacích návrzích, tedy článku 156 a 161, stály, ty, tato pravidla se i aplikují na výbory, respektive na ústní pozměňovací návrhy a v podstatě tady jsou tři požadavky je možné, aby ústní pozměňovací návrh pozměnil jiný pozměňovací návrh? Druhá otázka. Je povinné hlasovat o ústních pozměňovacích návrzích, pokud nikdo není proti, a nebo lze je potom považovat rovnou za odsouhlasené? A dále, jaké je pořadí hlasování o pozměňovacích návrzích ústních, tedy zdali se aplikuje článek 161? A zdá se, podle toho stanovisko, které máte, že to, které máte v ruce, že to tak je. To znamená článek 156, ten v podstatě nestanoví tu možnost eh, pozměňovat eh, pozměňovací návrhy jinými pozměňovacími návrhy, takže ale eh, druhá otázka je tedy, takže zdali eh, se eh, prostě jednoduše navrhne nový pozměňovací návrh, ústní pozměňovací návrh, nebo zdali může jít jenom o korekci, opravu předchozího pozměňovacího návrhu. A zde hm, takže to je ten první bod. Pokud jde o to, kolik eh, poslanců musí být proti, hm, ten limit, pokud jde o plénum, tak praxe je taková, že to je 40 poslanců. Ústní pozměňovací návrh tedy se odsouhlasí pouze, pokud eh, nebude 40 proti. Pokud bude 40 proti, tak se nebude hlasovat. A eh, v podstatě odpovídá to 5% asi tak zhruba. Takže je třeba vyhodnotit, zda ústní pozměňovací návrhy, hm, tedy kompromisní pozměňovací návrhy, případně zdali mohou být zamítnuty, pokud je hm, Eh, pětina členů výboru proti. Takže to je i stanovisko zpravodaje a mně se zdá, že to je docela jednoduché a tak bychom to měli vyřešit. Otázka. Zdali, jakmile nebude pozměňovací návrh, tedy ústní návrh zamítnut, zdali by se o něm mělo hlasovat eh, a zdali, nebo zdali jej lze eh, považovat za odsouhlasený. Já navrhuji toto, abychom to vyřešili takto. A, takže, že mm, by já jsem to vyjádřil ve svém stanovisku a že by tedy o tom měl rozhodnout předsedající schůze, potom zda se bude hlasovat nebo ne. Takže nevím, zda někdo chce k tomu slovo. Kolega Duff. Eh, Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je správné, že chceme ten, tuto proceduru vyjasnit. Je jasné, že k ní totiž různé výbory přistupují různě. Myslím si, že to pětiprocentní pravidlo pro plénum by se mělo týkat také výborů, pokud jde tedy o ty výhrady vůči ústním pozměňovacím návrhům pozměňovacího návrhu. A myslím si, že by to mělo být uvedeno i písemně. Nesmí to být Eh, jaksi na základě rozhodnutí vždy příslušného předsedy daného výboru. A chtěl bych se zeptat, předesílám, že na, neznám odpověď na tu otázku, zda bychom spravodajům dali nějakou zvláštní privilegovanou roli v tom, že by mohli sami říct, zda ústní pozměňovací návrh pozměňovacích návrhů přijmou nebo nepřijmou. Například, když se jedná o nějaké velmi složité téma, myslím si, že bychom mohli zpravodajům důvěřovat v tom, že by mohli informovaně sami rozhodnout, o tom, zda ústní pozměňovací návrh nějakého pozměňovacího návrhu povolí. Každopádně bychom se měli zpravodaje zeptat na názor eh, k dané věci, ještě předtím, než daný výbor rozhodne definitivně. Navrhl bych, abychom toto eh, do, našeho, do svého dopisu začlenili. Tedy, že by Nejprve měl být vznesen dotaz na zpravodaje, aby ten vyjádřil svůj názor. Děkuji. V zásadě pan Daf chce opravit to, co jsem již rozdál to znamená, je evidentní, že potom zpravodaj vždycky se k tomu vyjádří, co si o tom myslí, takže e, to je jasné. Samozřejmě on je členem vždycky výboru, takže může se postavit proti jako jakýkoliv jiný člen, člen výboru a e, to je implicitní přece. Takže já si myslím, že to je, mm, ten vaše připomínka je relevantní a v podstatě to již je obsaženo v té formulaci mé odpovědi, kterou jsem dal. A takže pokud si myslíte, že by bylo vhodné o tom nehlasovat dnes, ale na příští schůzi, dobře. A mě je úplně jasné, že přece vždycky ten zpravodaj eh, musí se vyjádřit k tomu ústnímu pozměňovacímu návrhu a eh, takže eh, nevím, zdali pan Daf akceptuje toto moje vysvětlení, v podstatě je to implicitně, je to v souladu s tím, co jsem napsal také. Takže můžeme hlasovat? Dobře. Kdo je pro toto stanovisko, ať zvedne ruku. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Odsouhlaseno. Dobře, jednomyslně. Takže tím končíme eh, část věnovanou hlasování a můžeme pokračovat. ah, sì. Quindi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 Allora, riprendiamo i lavori della commissione. Budeme pokračovat eh, tedy teď eh, s zasedáním schůze. Formálně nyní bych chtěl informovat, eh, co již víte, protože zde velká část byla přítomna na koordinátorech, my jsme rozhodli, pokud jde o žádost vyhodnotit soulad dvou politických stran s hodnotami, zda jsou v souladu, my jsme rozhodli, že e, tedy, e, že tedy posuneme naše rozhodnutí o zahájení řízení na příští schůzi, tak aby koordinátoři v mezidobí se mohli seznámit s příslušnými dokumenty a aby měli v ruce nějaké podklady, adekvátní podklady, podle kterých potom budeme rozhodovat. K bodu 2. Strukturovaný roč, výroční dialog. Tak zde my jsme rozhodli, že pošleme dopis komisaři Ševčoviči a který prohlásil, že není schopen se zúčastnit v květnu schůze a zeptáme se, zdali bude k dispozici přijít na příští následující schůzi výboru. Koordinátoři povolili také eh, nebo dali mandát předsedovi předložit eh, ústní eh, dotaz komisi a rady a mm, mm, podle eh, článku 51 eh, spolu s výborem Libe a Jury a bude to dotaz, který se bude týkat eh, mm, Lisabon, sto, pardon, Stockholmského programu, návrhu Stockholmského programu, jak se realizuje. My jsme k tomu již připravili společnou zprávu, abychom vůbec zjistili, jak to je s realizací, jaké jsou i ty různé tedy perspektivy či potíže, na které se narazilo a e, samozřejmě o e, té interpelaci musíme jednat ještě v květnu a potom mm, dáme na papír e, tedy tu naši vizi, jak se plní stokholmský program, takže mm, zde my jsme rozhodli, že podle příslušného článku jednacího řádu to budou mít na starosti tři zmíněné výbory. A potom, pokud o mm, pokud je o Eurofond, tak my jsme se rozhodli, že zpravodajem bude někdo z ALDE. Dále, pokud je o změnu rozpočtového řízení, to je mm, další bod, druhé 2a. Zde tedy nejsou žádné ústavně právní aspekty, tím se nebudeme zabývat. Pokud je o e, rozpo, e, rozpočet pro e, tedy rozvoj, tak zde budeme mít zpravodaj z EPP. Dále téma e, lepší legislativa, kvalitnější legislativa. Zde primární kompetenci má výbor pro rozpočet, pokud se mi zdá, ano. Ne, Jury, právní výbor, takže zde EFD dostalo e, tuto, e, toto stanovisko. Potom jsme přerušili schůzi koordinátorů, protože jsme se měli sejít zde v plénum a e, poněvadž již nám uběhla naplánovaná doba. A, takže to jsou sdělení předsedy a nyní můžeme přistoupit k bodu 11 což je politické plánování a dlouhodobé tendence rozpočtové dopady na eh, posilování kapacit. A zde eh, jsme byli požádáni o stanovisko eh, příslušnému výboru pro rozpočet, kde hlavním zpravodajem je kolega Elcer a rozpočet, rozpočtový výbor má přijmout svou zprávu v červenci a tudíž my bychom se měli mm, vyjádřit do 28. května. Tento bod eh, je na dnešním programu, ale eh, però vedo che questa era la condizione per discutere di questo punto non si... Takže, aha, zatím EPP tedy požádalo o tuto zprávu, respektive stanovisko, ještě nemají svého zpravodaje, takže musíme tento bod odsunout. Punto 5, sì, eh? Certo. Sì, certo. No, 6. 6 allora. Ecco, E invece di questo punto... takže, takže teď můžeme se vrátit zpět v našem programu, abychom se zabývali bodem 6, což je rozpočet 2014, mandát pro třístranná jednání včera. Já jsem zde sice nebyl, ale vím, že tento bod paní Elekrip odložila a bylo mi řečeno, že byl tento bod přesunut na dnešek, takže nyní budeme diskutovat o bodě 6 programu mandát pro třístraná jednání. Zde v podstatě eh, výbory mohou eh, do toho vstupovat ve dvou fázích. Za prvé eh, obecně se mohou vyjadřovat k mandátu pro dialog a poté následné fázi Eh, eh, při předkládání pozměňovacích návrhů. Já bych eh, otevřel tedy diskuzi k tomuto bodu, výměna názoru. s, mm, s paní Jensen. Messerschmitt, že? Ne, pan Messerschmitt, pan Messerschmitt, ne. Takže, mm, takže nejprve dáme slovo tady paní... Paní Brzo Bohaté, ano. Takže já to těžko jsem schopen vyslovit, ale nejprve dám slovo kolegovi Šmrtovi, ten je zpravodaj. Uh, thank you, chair. Uh... Děkuji vám, pane předsedo. Já budu velmi stručný, vzhledem k tomu, že eh, k tomuto tématu už proběhla diskuse předtím, než jsem toto stanovisko sformuloval. Tedy stručně. Doufám, že stanovisko reflektuje názory a myšlenky eh, poslanců a poslankyň v tomto výboru, tak jak jsme o tom diskutovali na schůzce s paní Jensen. Mezi nejdůležitější věci eh, samozřejmě patří ten důraz na rozpočtovou položku pro volby na příští rok a také se chceme soustředit na evaluaci Evropského roku občanů. A dále také komunikační strategie během posledních voleb do Evropského parlamentu. To je samozřejmě rozpočet na volební rok a tím pádem, pokud jde o naše zaměření zde v AFKu, je právě to to nejdůležitější. Těším se proto na veškeré připomínky, které se objeví a když se nedohodneme hned na obsahu této části, můžeme vždy pracovat na pozměňovacích návrzích, které, jak doufám, budou mít podporu výboru. Děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, zpráva od pana Messerschmitta se zaměřuje především na úspory a zároveň na evaluaci programů Evropské unie Ovšem vzhledem k současné situaci krize a potřebě investic do růstu a zvýšení zaměstnanosti nemůžu s touto zprávou v jejich základních myšlenkách souhlasit. Spravodaj ve své zprávě navrhuje evaluaci programů, jako je rok aktivního občanství. Tento rok by měl sloužit k posílení a stimulaci aktivního a participativního občanství na všech úrovních a ve všech etapách rozhodovacího procesu. Je třeba, aby tato iniciativa přinesla trvalý výsledek, hlavně v tomto předvolebním roce. Pozornost by se měla zaměřit na vypracování strukturovaného rámce pro evropský občanský dialog a zaměření na každého občana Evropské unie, aby si byl vědom svých práv. To vyžaduje prostředky na komunikaci, ale obávám se, že důsledné vyhodnocení tohoto roku aktivního občanství, jak navrhuje zpravodaj, nebude možné s danými prostředky, které v době úspor přidělila Rada. Chtěla bych podotknout, že bychom se ve svém stanovisku měli spíše zaměřit na zdůraznění, aby rozpočet 2014 byl směřován k růstu a podpoře zaměstnanosti. Tato podpora by se mohla uskutečnit rozšířením finanční podpory a činnosti v souvislosti se zavedením kvalitních vzdělávacích systémů, jako například praktické školení s, obdobným s odborným vzděláváním. Potřebujeme stimulování růstu, aby došlo ke konsolidaci veřejných financí. Snížený evropský rozpočet by byl s těmito politickými cíli v rozporu. Dále upozorňuji na to, že na konci roku 2012 byl nedostatek prostředků na zaplacení skutečných potřeb pladeb a že pouze přenos potřebných dodatečných prostředků na platby z roku 2012 činil přes 16 miliard eur, které bude třeba uhradit v roce 2013 proto považuji za důležité zmínit ve stanovisku potřebu rychlé úpravy rozpočtu na tento rok tak aby přesah již do příštího roku nenastával. jako poslední bod bych chtěla zdůraznit důležitost návrhu komise na reformu systému vlastních zdrojů. zavedení skutečných vlastních zdrojů například daně z finančních transakcí a nové evropské dph by mohlo vést k reformě příjmů evropské unie Myslím, že tyto body jsou nezbytné pro stanovisko ke zprávě o obecných pokynech pro přípravu rozpočtu na 2014 a přiměřeně bych tyto body zahrnula do mých pozměňovacích návrhů. Takže děkuji za slovo. Děkuji. Hefner. Ja, eh, Děkuji, pane předsedo. Já to vezmu stručně, protože už jsme to tu několikrát v zásadě diskutovali a já proto nebudu diskutovat zásady, jenom se vyjádřím k návrhu kolegy Messerschmitta, s nímž v zásadě souhlasím. Je tu pouze několik bodů, v podstatě dva, kde bych dal přednost, eh, nebo bych doporučil trochu jiné znění. Je to bod čtyři. Jsem velmi rád, že zpravodaj se tady eh, zmiňuje o evropské iniciativě nebo e- iniciativě evropského občanství a jde o to, aby ten rozpočet nebyl jenom pro iniciativy, ale také pro sdělení. Já bych tam neuváděl pouze iniciativy, tak jak už řekla kolegyně Brzo Bohatá, omlouvám se, pokud jsem vás nevyslovil dokonale, o to jí přesně šlo v tom, co říkala, protože komise s tím současným finančním přístupem, pokud jde o tu iniciativu evropského občanství, tak s tím, co máme k dispozici, co nám přidělili, to prostě úspěšně nemůžeme dokázat. Není možné, aby se Eh, ozvali všichni a pokud to do budoucna nebude lepší z hlediska právního, technického i správního ze strany komise, bude to problematické. Proto také tato větší potřeba peněz a proto bych doporučil, abychom doplnili komunikace, administrace a podpora ze strany komise. Další bod, o který mi jde, je bod 7. To je ta závěrečná obecná věta, já si myslím, že je správné poukázat na to, že v období, kdy mnoho členských států musí spořit a šetřit, je žádoucí také úsporný přístup ze strany evropských institucí. Je to dokonce zásadní věc, Nechceme tady zdůrazňovat pouze jednu stránku, ale věc jako celek. A v takovém případě musíme tedy současně říci, že, a já to řeknu anglicky, s rostoucími kompetencemi a zvýšenou odpovědností Evropského parlamentu eh, vyžadujeme také náležité prostředky a vlastní prostředky. Jinak, myslím, nebudeme eh, mít možnost eh, své úkoly skutečně plnit. Takže já bych rád, aby zde bylo uvedeno obojí. Samozřejmě můžeme o tom ještě hovořit, eh, co to tedy znamená ta občanská iniciativa. Jsem velmi rád, že pan zpravodaj o tom hovoří, ale eh, myslím si, že v jiném bodě musíme říci, zda to vůbec můžeme začít provádět. Děkuji. Grazie, Děkuji, pane Hefnere. Nyní má slovo pan Duff. Um, eh, chairman, uh, in... Děkuji, pane předsedo. V odstavci 3 hovoří zpravodaj o evaluaci komunikační strategie pro volby z roku 2009. Ale já jsem si myslel, že to už jsme řešili a vypracovávali k tomu zprávu. A říkám si tedy vzhledem k volbám v příštím roce a vzhledem k tomu, že teď hovoříme o rozpočtu na rok 2014, tak bychom asi neměli chtít evaluaci komunikační strategie voleb z roku 2009, ale z roku 2014, že ano? Já si upřímně řečeno nemyslím, že taková strategie existuje, ale aspoň bychom to mohli zjistit. Děkuji. A teď pan Messerschmidt. A pak můžeme zavřít debatu. Děkuji, pane předsedo, a děkuji všem za příspěvky. Samozřejmě důležité je se soustředit na investice. Já si nejsem však jist, zda toto má být ve stanovisku výboru AFKO. Asi by to mělo být v nějaké velké závěrečné zprávě, až se bude hlasovat na plénu. Pan Hefner pak zmínil několik věcí, jednak zmínil bod 4. Upřímně myslím si, že to můžeme nějakým způsobem zpracovat, ale jsou zde i určité logistické problémy. Když jsme to eh, sepisovali, museli jsme dodržet určitý počet slov, maximální omezení, ale možná bychom prostřednictvím pozměňovacích návrhů mohli nějaké řádné změní najít. Pokud jde o vlastní prostředky, eh, já bych řekl, že i toto by mělo spadat do té závěrečné zprávy na plénu spíše než sem do AFKA. My bychom se měli soustředit hlavně na iniciativy, které máme na stole, vzhledem k Evropské občanské iniciativě a podobným oblastem. Ale uvidíme, co se nám podaří vypracovat. A ke kolegovi Dafovi, já jsem chtěl provést evaluaci toho, co se dělo v roce 2009, co bylo dobře a co bylo špatně a jak jsme se z toho poučili, vzhledem k tomu, že se volby blíží. Ale fakt je, že už teď eh, na rok 2014, na kampaň v roce 2014 bychom měli mít nějakou strategii, aby Evropský parlament mohl posilovat povědomí občanů o tom, co dělá. Takže souhlasím s tou vaší myšlenkou. Otázka je, jak ji formulovat, ale jistě to nějak zvládneme. Bene, allora. Děkuji. Takže. Toto stanovisko musí být schváleno na zasedání 28. května, to znamená, že lhůta pro pozměňovací návrhy je středa 8. května poledne. Tak, teď máme ještě bod různé. Myslím, že do toho nikdo nic nemá. Takže Jenom zopakuji data z 27. května 15 až 18.30 v Bruselu a 28.5. 5. od 9 do 12.30 také v Bruselu. Tím končím zasedání ale budeme pokračovat ještě schůzí koordinátorů, abychom dokončili to, co jsme chtěli.